těchto mandátů byla potvrzena. A pan poslanec Roger Helmer mi sdělil, že už eh, nebude, není členem eh, skupiny ECR a s platností od 5. 5. března eh, se k tomuto připojil k frakci e FD. Dále co se týče frakcí EPP, socialistický, SD, ALDE, ECR a e GUE NGL. Tady jsem z těchto frakcí dostal e, návrhy na jmenování do e, jednotlivých výborů. Seznam těchto nominací bude připojen a zveřejněn v zápise tohoto zasedání. Pokud nejsou žádné námitky k schválení tohoto zápisu, tak tyto nominace můžeme považovat za potvrzené. Ve středu podle článku 74 jednacího řádu spolu s